Evropské unie nesmírně důležité, protože v podstatě jde o další kontrolu, další kontrolu pravomocí mezi jednotlivými institucemi. Jde o nařízení, které se dotýká občanské iniciativy, které bylo přijato na základě běžného legislativního postupu. Jeho cílem je poskytnout našim občanům stejnou politickou iniciativu, jakou má i Rada ministrů a Evropský parlament. Jeden milion podpisů je zapotřebí, což představuje 2 našich občanů, na základě kterého mohou vyslat Evropskou komisi, aby se věnovala záležitosti, která se přímo dotýká našich občanů. To znamená, že umožňuje, že to umožňuje mm, zaznít hlas evropských občanů. Je to jakýsi, je to jakési přemostění této propasti mezi institucemi a evropskými občany. Evropský parlament a rada eh, pracovali velice tvrdě na tom, aby došlo k dosažení dohody už v prvním čtení. A rád bych poděkoval všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu různá předsednictví, která se tomu věnovala rovněž a především belgickému a maďarskému předsednictví, komisařům a i poslancům našeho parlamentu, především um, výboru AFKO, PETI a jejich předsedům panu Kasínimu a Jevgeni Masoni. Rád bych je požádal, aby se zúčastnili tohoto oficiálního podpisu. Dále to byly zpravodajové Alan Ramasur, Zita Gurmaj, Diana Wallis a Gerard Hefner. Doufám, že všichni jste přítomni a že můžeme k tomuto aktu přistoupit společně. Samozřejmě, že bych rád poděkoval i stínovým zpravodajům, ostatním poslancům. Všichni opravdu můžete být hrdí na tuto práci a rada podpíše tuto legislativu, tento zákon. Ovšem, než k tomu přistoupíme, rád bych ještě požádal naše hosty, často přítomné v našem parlamentu v tomto pololetí, pana ministra Martoniho bych, bych poprosil, aby nám řekl pár slov. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, je to opravdu výjimečná, velice slavnostní chvíle. A rád bych připomněl ty první dny Evropského konventu, když jsme diskutovali o tom, jakým způsobem to, čemu jsme říkali demokratický deficit evropského integračního procesu, jakým způsobem bychom mohli odstranit tento deficit nebo alespoň ho snížit té době jsme měli společný cíl. Tímto cílem bylo posílit demokratické fungování Evropské unie. Povedlo se nám najít jeden způsob, jak to vyřešit, a to je posílit účast našich občanů. Posílit jejich účast na demokratickém dění Evropské unie. A toto je ten způsob, který umožnil uh, začlenění občanské iniciativy do smlouvy o Evropské unii, co znamená, že naši občané se mohou přímo obrátit na Evropskou komisi a mohou Evropskou komisi přímo požádat o předložení návrhu ohledně právního aktu Evropské unie. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jde o milník k dosažení větší demokracie v Evropské unii a zároveň je to eh, jakýsi první prvek eh, přímé demokracie, protože se ním stanoví přímý dialog a kontakt mezi evropskými institucemi a našimi občany. Zároveň to podporuje přeshraniční přímý dialog a spolupráci. Zároveň to podporuje jakýsi pocit eh, vlastnictví Eh, Evropa už neznamená pouze je, ale Evropa znamená my společně. A my tuto Evropu společně utváříme společným úsilím. Ano, naším motem je silná Evropa s lidským prvkem, s lidským dotykem a to se nás dotýká všech. Pro dosažení těchto cílů a pro realizaci podmínek smlouvy potřebujeme jednoduchá jasná pravidla, mm, uživatelsky příjemná pravidla a k tomu opravdu došlo. Toto je výsledkem kvalitní spolupráce mezi všemi institucemi, Evropskou komisí, radou a především Evropským parlamentem. Rád bych poděkoval především komisáři Ševčovičovi. Rád bych poděkoval španělskému, belgickému předsednictví, všem členům prezidentského tria. A především bych rád poděkoval, zároveň poblahopřál Evropskému parlamentu a všem, kteří se za Evropský parlament zapojili do tohoto nesmírně důležitého procesu. Předsedovi jednotliv, předsedům jednotlivých výborů a samozřejmě, že i zpravodajům Alanu Ramasurovi, Zitě Gurmaj, eh, paní Wallis, panu Hefnerovi a všem ostatním, kteří se zúčastnili na tomto nesmírně důležitém procesu. Toto je ukázkou skvělé spolupráce a zároveň porozumění nejenom mezi evropskými institucemi, ale zároveň mezi jednotlivými politickými rodinami či politickými frakcemi. A mně nezbývá, než věřit, že tato spolupráce a toto porozumění bude představovat příklad i do budoucna pro evropské instituce a zároveň politické frakce. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dojde k oficiálnímu aktu podpisu tohoto zákona. Paní předsedkyně. Cari colleghi, la seduta... Milí kolegové, zahajujeme schůzi. Zápis